Eh, Dobré ráno, začneme zasedání našeho výboru, i když je tady zatím pouze málo členů, ale musíme se držet časového rámce. Prosím, abychom začali tím, že schválíme návrh pořadu jednání. Schválili jsme, děkuji. Tlumočení máte všechny jazyky dostupné. A bod 3, schválení zápisu z 26. září tohoto roku. Můžete prosím schválit ten zápis. Děkuji. A další bod. Další bod bod číslo čtyři na návrhu pořadu jednání a to je provádění Evropského fondu pro strategické investice EFSI. budeme se věnovat návrhu stanoviska zprávy z vlastní iniciativy výboru pro rozpočet a ekon. Už to bylo několikrát odloženo. A teď máme tedy příležitost, abychom řekli k tomu svůj názor. Paralelně s tímto stanoviskem také se budeme vyjadřovat eh, k té legislativní zprávě EFSI výboru Budget a Econ. Tak předám teď slovo paní Romaně Toms, která je zpravodajkou. Máte slovo, paní kolegyně, prosím. Děkuji.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 obviously we don't have Slovenian. Uh... My nemáme slovinštinu v, v našem jazykovém pokrytí, takže budu hovořit eh, anglicky. Tím to tedy zkrátím. Paní předsedkyně odpovídá, ano, děkujeme vám. Doufám, že si porozumíme a e, že pak budeme na později moci zařídit tlumočníky. Tímto se tedy předem omlouvám, protože jsem si nepřipravovala projev v angličtině a budu tedy mluvit z patra. Jak už bylo zmíněno, měli jsme celou řadu problémů s touto zprávou, nyní ji máme konečně na stole a myslím, že všichni můžeme na ní eh, spolupracovat společně ve všemi stínovými zpravodaji a že budeme takto na ní pracovat. Hned tak na úvod bych eh, ráda sdělila, že co mi tu nejvíce chybí je Katajnen, kdo, který, který je zodpovědný za implementaci EFSI eh, a fond Evropský fond pro strategické investice poskytuje dobré výsledky. My jsme ale neslyšeli jen jednou, ale mnohokrát, kolik pracovních míst bylo vytvořeno právě díky fondu EFSI. Jak už bylo zmíněno, hlavním eh, cílem toho projektu bylo vytvořit více pracovních míst a dosáhnout vyššího ekonomického růstu. Velice důležité je to, abychom udělali co možná nejvíce pro malé a střední podniky. Protože právě malé a střední eh, podniky jsou těmi, kdo vytvářejí pracovní místa. Také je velice důležité to, abychom co možná nejvíce podporovali menší státy. Výsledky nám totiž ukazují, že fond EFSI je více využíván v zemích, které jsou velké a, a mají e, své prostředky ve vnitrostátních rozpočtech mají tedy prostředky na investice. Nicméně menší státy potřebují více peněz a my musíme učinit něco proto, abychom usnadnili implementaci fondu EFSI. A když hovoříme o EFSI, musíme mít na paměti, že je to velice důležitý nástroj. A že je důležité investovat do staveb budov, eh, infrastruktur, jako jsou mosty a železnice. Ale myslím, že jsme došli k závěru, že eh, nyní je více zapotřebí eh, více investovat do lidí. A právě k tomu má sloužit fond EFSI. Na závěr bych ještě ráda poznamenala, že doufám, že to je pouze začátek naší spolupráce, že se na vás budu obracet v následujících týdnech a měsících a doufám, že všichni eh, stínoví zpravodajové společně se mnou na tom budou spolupracovat a že společně stavíme velice dobrou zprávu. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát. To bylo velice pěkně anglicky řečeno, takže myslím, že jsme dobře rozuměli. Nyní předám slovo za SAD paní Jutě Steinruck, prosím. Emilian Pavel kann heute Morgen leider nicht da sein. Děkuji. Kolega tady dnes ráno bohužel nemůže být a proto mě požádal, abych poděkovala paní zpravodajce za návrh tohoto stanoviska. Mnohé z toho, co jste teď právě řekla, sdílím. Pan Pavel si myslí, že Evropský fond pro strategické investice může být dobrým prostředkem k další iniciaci hospodářského růstu a snižování nezaměstnanosti tak, aby investice byly chytřejší, šikovnější, ale vidím, že malé a střední podniky v Evropě tady v tom mají hrát klíčovou roli. Projekty podporované EFSI by vždycky měly vést k tomu, aby vznikla dobrá, trvalá pracovní místa. Potřebujeme investice do rozvoje kvalitních sociálních a zdravotních systémů a členské státy tady ovšem musí více spolupracovat. Souhlasíme s tím, že komise ve svém hodnocení nedostatečně hovoří o tom, kolik pracovních míst EFSI skutečně podnítil. A děkujeme velice za dobrou spolupráci s paní zpravodajkou. Eh, thank you. Děkuji. Pan Kalvi Šampong, ale ten tu bohužel není, takže paní Permejov, ani ona tu není. Další na seznamu Terry Reimke, ta tu také není. Další Laura Ageja, ta tu také není za EFDD. Takže pan Dominik Martan za ENF frakci. Máte slovo, prosím. <clears throat> Děkuji vám, paní předsedkyně. Ehm, to nám jde tedy velice eh, rychle. Musím říci, že obecně eh, řečeno sdílíme to, co řekla paní Steinruck a to, co řekla paní zpravodajka Tomč. a e, děkuji, za, že se takto zhostila svého úkolu i bez tlumočení. Co se týče e, fondu EFSI, e, Evropského fondu pro strategické investice, můžeme říci, že v nás buzuje velice dobré pocity, ale jak víme, je zapotřebí zabývat se implementací. Pro malé a střední podniky musíme říci, že nemůžeme zhodnotit výsledky, protože eh, je zapotřebí provést reformy, které eh, souvisejí s posilováním vnitřního eh, trhu. Co se týče výsledků fondu EFSI, je zapotřebí posílit, cituji, kvalitní rámec strukturálních reform, strukturálních reform, rozpočtových zodpovědných politik a také rámec pro investice. Konec citátu. A to je právě věc, která nám tu trochu vadí, protože tyto prostředky mají eh, takto být navázané strukturální reformy v členských státech a my dobře víme, co znamenají strukturální reformy, zejména v zemích, které prožívají obtíže. To znamená taková opatření, kterými se dosáhne škrtu. To znamená, že e, členské státy by mohly využít tyto fondy, pokud budou konat škrty, tedy strukturální reformy. A strukturální reformy tohoto typu prokázaly, že jsou neúspěšné. A e, kromě toho tedy můžeme podpořit tento návrh. Mr. Mann, you have asked for the floor. Pan Mann, žádal jste o slovo. Děkuji. Děkuji Romaně, která ve svém spontánním vystoupení nás i v angličtině dokázala přesvědčit. Myslím, že EFSI je podstatný nástroj k, dosažo- k dosahování výsledků. Samozřejmě je potřeba ochotných členských států, které řeknou ano, chceme provádět strukturální reformy. Ono to není jednoduché, když se to někomu naoktrojuje zvenku, znám to, ale vím, že mnohé země, my třeba v Německu máme za sebou velké strukturní reformy a teď můžeme pracovat, investovat a postarat se o to, aby se situace zásadně změnila a kvóty, které máme při té vysoké míře zaměstnanosti na jedné straně a na druhé straně nízké míře nezaměstnanosti. To je výsledek, který ukazuje, že když člověk chce, když se to opravdu uh, pořádně provede, když získáte proto sociální partnery, tak to funguje. Je tedy důležité to, co říká komise. Chceme postupovat strategicky. Chceme, aby členské státy měly motivaci, abychom jim poskytli možnost k tomu, aby dosahli rozumných výsledků. Přesně to je to, co potřebujeme v Evropské unii. Cílem však musí být, abychom postavili nejenom pár mostů nebo nějaké silnice, nebo jak chtěly některé členské státy u těch starých projektů, jo, tady nám Evropa připlatí, to bude fungovat. Ne, to rozhodně ne, jde o ty cíle, tady má Romana naprostou pravdu. Je třeba investovat hlavně do lidí, postarat se o to, aby lidé mohli rozvíjet své talenty, abychom jim poskytli možnost k tomu, aby sami přispěli. Čekat na to, že jim někdo dá nějaké dávky, to je k ničemu, ale pomoci jim, aby to dokázali. Na to tady ty peníze jsou. To je důležitá věc. Co se týká malých a středních firm a jejich posílení, aby mohli nabírat mladé lidi, aby mohli nabírat eh, lidi, kteří mají řekněme, problémy s nějakým profesním vzděláváním, ale řekneme jim, to bude situace, z níž budeme profitovat všichni. Win-win. To bude tedy pak Evropa, která bude jednoznačně úspěšná. My víme, nejde o to, jak říká pan Maten, udělají členské státy. Členské státy to neudělají. Mnohé dělají příliš málo. Tedy poskytněme jim možnost, aby v rámci EU pocítili, že je to dobré, když se cíleně a rozumně investuje. Já si myslím tedy, že jsme tady na docela dobré cestě. A nakonec bychom se měli dostat k tomu výsledku, že lidé pocítí, že jsou součástí čehosi produktivního a pak budeme mít daleko větší šanci podpořit svůj společný evropský projekt. Thank you. Do we have some... Děkuji. Je zde někdo za komisi, eh, kdo by se eh, rád vyjádřil? Paní Hopmajer není zde. Nikdo další z z komise, z DG pro zaměstnanost, generální ředitelství pro zaměstnanost. Ano, Za generální ředitelství pro zaměstnanost mohu říci, že naprosto souhlasíme s tím, že lidský kapitál, to znamená ta nehmotná aktiva, eh, eh, jsou, by měla být cílem těch investic. A my jsme velmi eh, aktivní v tom smyslu, abychom věnovali dostatek zdrojů a posílili dostatek zájmu o to, to, aby projekty EFSI směřovaly k tomu, že budou vznikat vysoce kvalitní pracovní místa, pracovní místa, která, která budou mít i přidanou sociální hodnotu. Děkuji. Thank you. Uh, eh, would... Eh, děkuji. Chce se paní Toms ještě vyjádřit či schrnout proběhlou debatu. Děkuji. Není příliš mnoho, eh, co bych k tomu ještě měla dodat. Eh, hodně kolegů tady dnes není a předpokládám k tomu, že je to kvůli tomu, že začínáme tak brzo, nikoli kvůli tomu, že by ta téma nebylo zajímavé. Nicméně děkuji všem, kteří zde eh, dnes ráno jsou a děkuji za díky, které, hm, která takto byla vyjádřeno a doufám, že se hm, do budoucnosti bude fondu dařit a také se těším na spolupráci s stínovými zpravodaji a na další setkání s nimi k tomuto tématu. Děkuji, paní eh, zpravodajko. Krátké shrnutí by mohlo znít tak, že aspoň podle toho, co zaznělo, že EFSI je fond, který je využíván spíše velkými členskými zeměmi velkými eh, hospodářstvími a, a problémem je to, že nevíme přesně, jaký je výsledek eh, působení fondu EFSI. Nevíme tedy v tomto momentě, kolik nových pracovních příležitostí díky tomuto fondu případně vzniklo. Eh, zaznělo stanovisko alespoň od dvou řečníků, že cílem by mělo být hlavně podpora lidí, kteří pracují a investice do lidského kapitálu, eh, nejenom investice, eh, které eh, nejenom investice, které případně mm, zaměstnanost ne, zaměstnanost nezvyšují. Prostě cílem by mělo být více pracovních e, míst. Jistě se budeme k diskusím o EFSI vracet. Škoda opravdu, že je nás zde tak málo ale každopádně to téma bude znovu otevřeno. Lhůta pro pozměňovací návrhy je 6.12. tohoto roku, přijetí e, na půdě výboru 25. nebo 26 první eh, na plenárním zasedání. Zatím není datum přijetí potvrzeno. Je Tedy další bod našeho programu má začít až v 9.45. Zpravodaj pan eh, Pirinský tady zatím eh, není a bude se to týkat obchodní smlouvy s Kanadou, smlouvy CETA a myslím, že bychom tedy měli počkat do 9.45, až přijde pan Pirinský, takže si uděláme velmi krátkou přestávku. haber dicho. Sam je dobar, veš, če tista, tista gor mora biti v redu. Od izune strani, le una je dobra tam. Grem probati. Instagram Ja, ampak slike zdaj, dokler se naredi deset. I just wanted to inform you that it's... Uh, Já bych vás informovala, že je jakási, řekněme tomu, dopravní situace, tak eh, proto tolik lidí zřejmě nedorazilo a budeme doufat, že postupně se k nám dostaví. Děkuji. Okay, friends, we are... Kolegové, budeme pokračovat, třeba, že nás tady zatím není tolik, eh, nevíme, proč to je, ale možné je, že jsou skutečně problémy s dopravou. Nicméně navrhuji, abychom pokračovali a to s bodem 5 na pořadu jednání, který se týká uzavření komplexní dohody o hospodářské a obchodní spolupráci mezi Kanadou a Evropskou unii a jejími členskými státy. Jak víte, Usilovali jsme o možnost pro náš výbor, aby se náš výbor mohl ke smlouvě Eh, vyjádřit a měli jsme vůbec ze začátku problém získat tuto příležitost či tuto možnost vyjádřit se k této věci a minulý týden ve Štrasburku, kdy se sešli předsedové výboru, tak jsem se snažila argumentovat eh, ve prospěch toho našeho práva eh, se vyjádřit k této smlouvě a nakonec bylo tedy ten stejný den přijato rozhodnutí ve Štrasburku, že budeme mít možnost se vyjádřit, ale mm, ve velmi částké, krátké časové lhutě se panu Pirinskému, Pirinskému podařilo připravit návrh stanoviska. Třeba, že ta lhuta byla opravdu kratoučká. Nyní tedy dávám slovo panu zpravodaji Pirinskému, aby se jako zpravodaj vyjádřil, eh, vyjádřil stanovisko eh, výboru eh, EMPL eh, k této věci. Prosím, pane Pirinsky, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Kolegové, zcela zřejmě toto je otázka, která byla několika posledních měsících či letech předmětem a velkých diskusí a já se domnívám, že náš výbor, výbor pro zaměstnanost, musí věnovat plnou pozornost této otázce, otázce smlouvy CETA mám za to, že smlouva či dohoda CETA má velmi eh, konkrétní dopady na věci, které jsou předmětem eh, naší eh, našeho výboru, to znamená zaměstnanost, mzdy, růst a další věci. Pokusím se velmi stručně nastínit ten eh, návrh, který předkládám a vyjadřuji v něm v zásadě tři věci. Za prvé je tady celá řada eh, rysů, které jsou nespochybnitelné, pokud jde o smlouvu CETA, které nelze spochybnit, nelze nad nimi eh, vznášet otázky. Těch je alespoň pět. Za prvé je to smlouva, která vůbec není jedno jednoduchá. Je to komplexní hospodářská a obchodní dohoda což tedy plyne z toho samého názvu, že to je komplexní a komplikovaná věc. Dále je to smíšená smlouva, protože jsou zde sdílené pravomoci v rámci EU, to znamená komise a členských států a e, týká se, protože se týká i portfoliových investic, nejenom přímých investic. Dalším rysem je to, že to je první smlouva takovéhoto druhu, kterou EU e uzavírá s eh, vysoce mm, vyspělou průmyslovou zemí, Kanadou. A je to vlastně nejambicioznější smlouva, která v takovém rozsahu a v tomto rozměru byla eh, Unii podepsána. Dalším rysem je to, že se jedná o první smlouvu, eh, která má velmi přesně vymezené eh, eh, řešení sporů. Nyní se tomu říká soudní systém pro investory a toto, ta otázka řešení sporů je jedním z nejdiskutovanějších rysů této smlouvy a má velmi konkrétní dopady, ale je to něco, co je tam řešeno poprvé. A v neposlední řadě e, je zde otázka toho, že se, pokud jde o služby, tak je zde negativní e, výčet, pokud jde o přístup, e, přístup na trh se službami. Takže ten výčet je negativní, není, není tedy taxativní pozitivní vyčíslení. Takže pokud jde o tyto jednotlivé rysy, z toho je jasné, že vzhledem k té komplexnosti a komplikovanosti je třeba podrobit toto velmi detailní diskusi eh, toho, jaké budou dopady, protože je to úplně poprvé, co taková eh, smlouva vzniká. A tady se dostávám k druhému bodu a ten je vlastně, to se týká obsahu vlastního stanoviska. Tam je šest bodů. Jeden z těch bodů se týká eh, zaměstnanosti a nemáme jasnou informaci, zda bude tady jasný dopad na zaměstnanost či vytváření pracovních eh, míst. Dokumenty, které máme eh, k dispozici, jsou takové, že spíš hovoří o tom a velmi opatrně, že tato dohoda eh, udrží zaměstnanost, ale nemluví se zde o vytváření nových Eh, nových míst. Ty studie, které vznikly, vlastně spíš hovoří o pouze marginálním nárůstu a některé hovoří naopak o poklesu zaměstna, eh, poklesu počtu eh, pracovních míst v EU i v Kanadě. A e, studie e, z roku 2011 hovoří také o přesunech mezi jednotlivými odvětvími. To byl první bod. Druhý bod se týká mest a výzkum naznačuje, že předpokládá se nárůst e, rozdílu mezi odměňováním kvalifikovaných a nekvalifikovaných pracovníků a pokud jde o rozdělování bohatství, které bude vznikat. Toto rozdělení předpokládá zase zvyšování nerovností. Třetí bod se týká malých a středních podniků a ti, kteří argumentují ve prospěch této smlouvy, eh, tvrdí, že malé a střední podniky z této dohody budou eh, profitovat. Nicméně těch ze dvou milionů eh, těch jednotlivých malých eh, podniků jenom 3% se podílí na mezinárodním obchodě a navíc budou tímto vystaveni větší konkurenci mezinárodní, eh, amerických nebo kanadských firm. Třetí bod, který uvádím, je ochrana invest, eh, investorů, která je silná v té dohodě a omezená ochrana eh, práv zaměstnanců, eh, což by další, další, dalším dopadem je určitý odklon toho obchodu, který by mohl negativně postihnout, protože pokud usilujeme o udržitelné cíly 2030, Eh, dochází k prohlubujícím se eh, rozdílu. A máme zde také eh, jakési nejasnosti či nedostatky v tom soudním systému pro investory, protože je to vlastně vznik paralelního soudního systému, zatím, který, který zatím nefunguje ani na jedné, ani na druhé straně eh, obě strany, to znamená Kanada i EU, mají dostatečné nezávislé soudnictví. A poslední bod, kterým uzavřu, se týká těch Eh, základních výzev či problémů, které před námi stojí, jako před parlamentem a dalšími institucemi Evropské unie. A to je otázka obecně důvěry. Důvěry občanů v jejich volené zástupce, v instituce, které mají hájit zájmy těchto občanů. A tady je zřejmé, že tady dochází k deficitu této důvěry, možná dokonce ke krizi důvěry. A celý ten proces kolem přijímání dohody eh, CETA za poslední dva měsíce, ale celkově za ty poslední dva roky, kdy byly ty, najednou ta vyjednávání byla velmi rychle dokončena v září 2014. Toto vše myslím, vůbec nepřispělo k posílení důvěry eh, občanů. Nechci již se tomu eh, více věnovat, jenom chci vyjádřit své přesvědčení a to bych mohl podpořit dalšími, eh, dalšími důkazy, ale nebudu se již pouštět tedy do dalších informací a děkuji za pozornost. Děkuji, pane Pirinský. Nyní dáme slovo stínovým eh, zpravodajům. A první, a eh, prosím, paní Tomč za EPP. Děkuji, paní předsedkyně. My eh, v skupině frakci EPP máme za to, že CETA je velmi moderní a velmi kvalitní dohoda, která nabízí nové příležitosti evropským eh, firmám, zejména malým a středním podnikům. Dále se domníváme, že tato dohoda zachovává vysoká kou úroveň standardů pro eh, občany a je také garancí nových eh, pracovních míst. Dohoda vedle toho podle nás obsahuje silná pravidla, která chrání práva eh, pracujících zaměstnanců a to my považujeme jako EPP za velmi důležité. A mm, vzhledem k tomu, co jsem řekla, myslím si, že je tedy naprosto jednoznačné, že EPP nemůže podpořit návrh eh, pana zpravodaje a uzavřela bych tím, že řeknu, že doufám, že parlament eh, eh, co nejdříve návrh, eh, návrh dohody schválí. Děkuji. Thank you, uh, Děkuji. Paní Trebesius není přítomná. Za ECR přejdeme k dalšímu koordinátorovi, to je pan Calvi Chambo za ALDE, který také není přítomen, ale je tu. Právě jste dorazil. Máte slovo, pane Šambone. Děkuji. Já se jenom snažím trochu eh, zhubnout, eh, takže eh, pokud vidíte, že Eh, že jsem udýchaný, tak tím se snažím tedy takto postupovat. Eh, budu mluvit dále španělsky za eh, skupinu ALDE. Mohu říci, že máme příležitost, nebo jednu z příležitostí, kdy je tu málo různých odstínění, co se týče názoru na mm, stanovisko zpravodaje. My stojíme úplně na eh, opačné straně spektra eh, v této věci. Nemyslíme si, že by cílem dohody o volném obchodu se strategickým partnerem, jakým Kanada je, bylo jen to, co je popsáno zde, neboli vytváření pracovních míst nebo nárůst mest a tak dále. Cílem je nebýt protekcionisty, vytvořit volnou obchodní výměnu. A to sebou nese celou řadu dalších cílů, strategické cíle zaměřené na ochranu míru, jak už ukázala historie. A mír to je e, sociální výdobytek, to je součást sociální politiky. A také to jsou další cíle zaměřené na oživení produkčního eh, přediva. E, Ehm, možná, eh, že to umožní eh, více práce kvalifikovaným pracovníkům, eh, protože to mm, zlepší způsob orientace lidských zdrojů. Také to může vést k k jiné kvalifikaci či přípravě pracovníků na získání kvalifikace. A potom tito lidé budou mít třeba práci, která pro ně bude více uspokojivá. Potom e, tu jsou všechna e, pravidla, která se týkají meziorganizace práce, e, která jsou plněná. Takže sociální cíle jsou mnohem širší. Nejedná se jen o to, co lze kvantifikovat prostřednictvím přímo či nepřímo vytvořených pracovních míst. A mm, toto počítání eh, přímo či nepřímo vytvořených pracovních míst, to je taková past, protože lze tohoto výpočtu dosáhnout různými eh, metodami. Eh, my teď vycházíme ze situace z roku 2011, kdy byla celá řada proměných vyplývajících z daného údobí. Evropská unie se vždy zaměřovala na volný obchod – a to jak střednědobě, tak e, dlouhodobě. Obtížně můžeme měřit výsledky zaměstnanosti, e, když nevíme, zda je máme počítat za 2, 5 nebo 50 let. Musíme si tedy položit otázku, zda se Evropa přeje otevřít světu a e, solidárně spolupracovat s celosvětovými strukturami, anebo chceme být pevnost, která si bude snažit uchovat krátkodobě svá privilegia. Takže v tomto my se opravdu neschodneme e, se e, s principem, na němž je toto stanovisko vystaveno. Samozřejmě je zapotřebí tu dohodu vystavět dobře, protože jakákoliv dohoda není dobrá dohoda a také jsem si vědom toho, jako u všeho, co se děje na hospodářské úrovni, technologická inovace má dopad na zaměstnanost. Můžeme zastavit technologické inovace? Ne, nikoli nemůžeme. A je zjevné, že u každého externího eh, jevu, který se objeví, budou tu nějaké eh, dopady eh, na situaci v Evropské eh, unii. My musíme uvažovat o tom, jakou chceme mít Evropskou unii. Musíme přemýšlet o tom, jak se eh, chránit v průběhu přechodného období, ale i to je zmíněno v dohodě eh, CETA. Takže Eh, pokud to zhrnu, mohli bychom podpořit myšlenku, že zvážíme negativní dopady v krátkodobém horizontu v jednotlivých sektorech, případně tam pomáhat nějakým způsobem, například eh, prostřednictvím fondu přizpůsobení se globalizaci nebo nějakých jiných nástrojů. Eh, to všechno samozřejmě zvážit můžeme. Nicméně prohlásit, že dohoda se strategickým státem, který hájí stejné hodnoty jako my, který má 35 milionů obyvatel, a my máme 500 milionů jako Evropská unie, prohlásit, že takováto dohoda není možná nebo není vhodná, protože není jasné, zda z krátkodobého hlediska bude vytvářeno eh, x pracovních míst nebo se zlepší mzdy. To mi připadá tvrzení, které není ani solidární, ani evropské. Podíváme-li se na obchod a na mocné nástroje, které mm, zde jsou, a které by vedly i k vyšší solidaritě mezi eh, národy, tedy také k posílení míru. Víme, kam v dějinách dovedl protekcionismus, to nám dějiny ukazují jasně. A já bych nerad, aby se podobné epizody opakovaly. Takže my se nemůžeme shodnout s tímto návrhem stanoviska, předložíme pozměňovací návrhy v celé opačném směru. Děkuji. Thank you. Děkuji vám. Další Tania González Peňáz za frakci GUE NGL. Máte slovo, paní kolegyně. Děkuji. My už to známe, jak to ta komise představovává a jak to vidí Velká koalice v parlamentu s eh, vznikem nových pracovních míst v souvislosti s těmito smlouvami. Ale CETA, tam v paragrafu 23 jsou závazné povinnosti, které by měly být eh, na prospěch pracovních míst v Unii i v Kanadě. Údajně by v Evropské unii mělo zaniknout asi 200 tisíc pracovních míst, tak my to myslí, my si myslíme, utrpěli by uh, veřejné příjmy a zvýšila by se nerovnost. CETA by vedla k privatizaci, liberalizaci v sektoru služeb a to by zase mohlo vést k tomu, že se bude propouštět a bude stoupat nezaměstnanost. I v zemědělství bychom zaznamenali deficit a nerovnou konkurenci, snížily by se ceny na světových trzích a to by mělo vliv na pracovní podmínky. Kanada, některé členské státy EU nepodepsaly některé důležité standardy e, plynoucí z dohod ILO. Podle CETA by to bylo povinné. Můžeme tedy říct, že dohoda CETA je vlastně totéž jako politika volného obchodu, která vede ke snižování mest, větší nerovnosti. A vidíme tady ještě další věc, 23. kapitole, která je tak říkajíc k tíži uh, tam jsou ty smírčí mechanismy s výjimkami. Totiž, když by došlo eh, k pracovně právním sporům, tak jsou z strany jenom vyzývány, aby vedly rozhovory. Tedy 24.3.2 to jsou pouze dobré úmysly, abychom se údajně zdrželi ve vztahu k těm standardům a investicím. No, to rozhodně není nějak závazné nejsou tam ani nějaké sankce, ale je to prostě tak, když by pak nějaká firma, která tady bude fungovat, tak tím není vázána. A pak ještě práva zahraničních investorů, hnát věci k soudu, když eh, by došlo třeba na problémy spojené s minimálním mzdou. No, v podstatě nemůžeme to redukovat jenom na ty otázky pracovního práva. V dochází k narušení sociálních práv i práv duševního vlastnictví třeba. Může se stát, že zdraží léky, finanční služby budou deregulovány a to povede k větší nestabilitě a to může vést k dalším krizím, k dalšímu propouštění. A za třetí, CETA brání zákazu daňových rájů a to by bylo velice důležité pro veřejné rozpočty a pro vznik nových pracovních míst. A veřejné zakázky, tady mohou vzniknout soudní spory, kdyby, to, kdyby se veřejné zakázky propojily s tímto postupem. A pak se tady jedná o otázky, jako je rodičovská dovolená, minimální mzda a další věci, které byly odbory vyjednány. No a pak ještě to ustanovení, které se pojí s podmínkami přeshraničního zadávání zakázek, musí vznikat lokální pracovní místa, je tady otázka přístupu na trh v kapitole o službách, no pak se může stát, že se vůbec nikdo nebude už eh, snažit o přiměřené personální obsazení, v neposlední řadě třeba v nemocnicích. Tedy TTIP a CETA, to jsou skutečně hrůzné smlouvy, pro země typu Řecko, Itálie, Španělsko, kde je tak velká nezaměstnanost mladých a dlouhodobá nezaměstnanost, mnoho chudých lidí je pak eh, propouštěno, jsou to skutečně prekérní pracovní místa, která ti lidé mají. To znamená, CETA ohrožuje pracovní standardy a může vést k zásadním právním změnám v oblasti demokrati- demokracie a může to velice negativně ovlivnit pracovní podmínky a míru zaměstnanosti. Je to tedy velké riziko pro kvalitu života pracovník. Cyril, Děkuji. Teď eh, zelení Karima Deli. Děkuji vám. Děkuji vám, paní předsedkyně. Chtěla jsem říci, že mě eh, Těší, že se zde mohu vyjádřit ve výboru EMPL k této záležitosti. To je velice důležité téma, Jedná se totiž o dohodu o volném obchodu mezi Kanadou a Evropskou unii. Udělali jsme eh, tedy kroky vpřed či vzad prostřednictvím pana Šulce a Velké koalice a to všechno zanechalo stopy na té situaci. Já bych ráda eh, řekla, že my se k tomu musíme vyjádřit těmto velkým tématům, jako je zaměstnanost, protože to není žádná drobnost a měli bychom i k tomu více příležitostí. Eh, pokud by se tak nestalo, tak by to bylo eh, skandální a eh, to vše musí být zohledněno také v této dohodě o volném obchodu. Pan Pirinský jako zpravodaj předložil své stanovisko a já mu za něj děkuji. Ve světle tohoto problému, tam ty přísliby, které se týkají sociální soudržnosti a zaměstnanosti v Evropě, chci říci, kolegové, to jsou skutečně chiméry. Začínáme prodávat sny. Musíme se podívat na to, že Evropa zase bude eh, prohrávat eh, tváří v tvář eh, globalizaci. A chtěli nám uložit určité druhy politiky. Nicméně by bychom měli respektovat eh, občany, naslouchat jim a neměli bychom je ponechat na pospas strachu. Protože eh, eh, tato situace neřeší situaci občanů. Máme 25 milionů eh, osob, které nemají práci v Evropě, jsou nezaměstnané. Tak vypadá současná nezaměstnanost ne za 20 let. Takže prosím, buďme alespoň trochu zodpovědní a eh, podívejme se do budoucnosti. Eh, legislator by měl přinést alternativu těmto, zaměst- těmto nezaměstnaným. Ta alternativa by měla být velice jasná, která ukáže, do jaké míry jsme schopni změnit každodenní život občanů díky například energetickému přechodu, díky relokalizaci ekonomiky, díky zkrácením eh, eh, výrobního eh, prvního okruhu a také díky například situaci týkající výroby automobilů. Takže to všechno jsou prvky, které bychom měli zvážit a především bychom měli zamítnout tuto dohodu CETA. Takže my jsme jako zelení eh, připraveni potvrdit, eh, mm, podpořit vás, pane eh, navrhovateli. A jsme připraveni to sdělit i v rámci jednotlivých výborů. Děkuji. Děkuji vám. Jako další Mara Bizzotto, která není přítomna, zastoupí je pan Matán. Děkuji vám, paní předsedkyně. Opět. A paradoxně sdílíme skepticismus eh, pana zpravodaje Pirinského. Dokonce s ním souhlasíme. Eh, v jeho odůvodnění je vysloveno, a já se omlouvám, že vás teď budu plagiovat, ale musím to tak říct. Vy nám vysvětlujete, že třeba, že ten konečný eh, výsledek by měl eh, vést tedy ke snížení eh, zaměstnanosti, měly by se vytvářet pracovní místa u malých středních podniků a že by mělo docházet nějaké marginální zvýšení 0,018%, což by byla na zaměstnanost za první 6 až 10 let. A také nám upřesňujete, eh, s pomocí medolu, jakým způsobem se budou ztrácet pracovní e, místa, že to bude celkem 204 tisíc pracovních míst pro celou EU, 45 pracovních míst v případě Francie, 42 tisíc míst v případě Itálie a 19 tisíc míst se ztratí v Německu. Také se hovoří o nárůstu dlouhodobé nezaměstnanosti. Co se týče mest, Eh, máme zde důkazy, že tato dohoda by přispěla ke zvýšení rozdílu v příjmech mezi kvalifikovanými a nekvalifikovanými pracovníky. A tak by se navýšila nerovnost a sociální napětí. To je tady černé na bílém. A navíc se očekává značný vliv této dohody eh, na malé a střední podniky, 20,9 milionů malých a středních podniků, které nyní máme, eh, tak z nich 93% pracuje s méně než 10 zaměstnanci. Ale pouze 619 tisíc z nich vyváží mimo Evropskou unii. V liberalizovaném prostředí, které by se vytvořilo dohodou z CETA, tyto malé a střední podniky budou vystaveny značné konkurenci ze strany velkých nadnárodních společností ze Severní Ameriky a tím by se ohrozilo 90 milionů pracovních míst neboli 67 z celkového množství pracovních míst z těchto malých a středních podniků. A Nehledě na to, že CETA obsahuje zvláštní kapitolu pro obchod a práci, je tu zjevný nepoměr mezi úrovní ochrany investorů a ochrany zájmu a práv pracujících. Privilegované postavení přiznané investorům v rámci systému soudů Eh, kontrastuje s mechanismem konzultací, který má za cíl chránit zájmy a práva pracujících. A pak je tu ještě vysvětleno, eh, že eh, vaše, váš názor, že výbor EMPL by měl doporučit Evropskému parlamentu, aby nepřistoupil k CETě, aby ji neodsouhlasil, to je pro nás velice jasné. A já mám dojem, že v tom nám eh, pomůžete a budou nám v tom pomáhat i další eh, řečníci. Takže, pane Pirinský, pokud se budete držet této pozice, my vás budeme podporovat. Protože pro nás CETA je trůžským koněm pro EFTU. Děkuji. Thank you. I'll give the floor to Marie. Děkuji. Teď Maria Arena, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Um, Mám to štěstí, že pracuji ve výboru INTA a tady jsem náhradnicí, takže se chci připojit k těm, kdo mají eh, ten názor ve výboru EMPL, eh, kteří zde vyslovili svůj názor. Eh, ohledně obchodních dohod, eh, jako je CETA, o který se diskutuje. Většina studií, které eh, získáváme jako, a o kterých se zmiňuje pan Perinsky, jsou ty, které ukazují, že prvním dopadem těchto obchodních dohod jsou dopady v zaměstnanosti či nezaměstnanosti, ve vytváření či nevytváření pracovních míst, či jejich ztrátě a také, že to je dopad na mzdy, na e, stěhování pracovních míst. Takže ano, může tady být někdo, kdo na tom e, vydělá, ale také ti, kteří na tom budou tratit. A znamená to určitou mobilitu, ale nemůžeme čekat, že někdo e, bude převážet švédské pracovníky do jihu Itálie. No, no to tak jednoduše nefunguje. Ne tak snadno můžete rumunského zemědělce mm, přesadit eh, do eh, prostředí nových technologií v Německu. Eh, takže to všechno by byly dopady takovéto dohody o volném obchodě, jako je ta, o které teď diskutujeme, dohoda CETA. Pan Šambon říkal, že s Kanaděny sdílíme stejné hodnoty. Ano, to já s vámi poměrně souhlasím. Problém svále spočívá v tom, že v tomto případě eh, říkáme nebo využíváme ty eh, kanadské hodnoty k tomu, abychom řekli hurá vpřed. Eh, ohledně Spojených států může, jsme říkali, my sice nezdílíme úplně ty samé hodnoty, ale stejně to uděláme. Když se hovoří o afrických diktátorách, tak se do nich pouštíme se zavřenýma očima a už o hodnotách vůbec nehovoříme. A když se hovodí, hovoří o Turecku, tak když se hlasuje v Evropském parlamentu, tak tam se mluví o tom v Evropském parlamentu, že se mají zmrazit eh, eh, rozhovory kvůli eh, lidským právům hodnotám. Já, pane Šambone, jsem velice ráda, když se hovoří o mm, hodnotách, ale pokud se o nich má hovořit, tak hodnoty platí pořád a nejen tehdy, když nás to zajímá. Vrátím se k tomu, co řekl pan Pirinský. Růst má být 0,018 eh, v průběhu deseti let platnosti. Ale všechny studie nám ukazují, že dopad na pracovní místa a na mobilitu pracovních míst, například eh, podíváme-li se na zemědělství, eh, dojde eh, k nárůstu eh, exportu hovězího a podobně, takže tím budou trpět eh, podniky, zemědělské podniky, kde se těžko bude situace nějak zlepšovat a nejvíce budou ztrácet na mzdě ti, kdo mají nejnižší mzdu. A jak víte, dochází k narůstu nevyváženosti v Evropě, roz, rozevírají se ty nůžky mezi vyššími a nízkými příjmy. Takže by bylo zapotřebí celé to změnit. Podívejme se na to, jak je zapotřebí adaptovat naši situaci sociální v Evropě, aby byla lepší a pak se můžeme vrátit, pokud si to budeme přát, k nějakým obchodním dohodám po, nejdříve, než nějakou dohodu podepíšeme, musíme zvážit na pro a proti. Děkuji. Vy se hlásíte o slovo, pane Balase, nebo už je to k příštímu bodu? Dobrá, máte slovo, prosím. No, je vais être rapide, puisque l'essentiel des arguments... Já budu stručný, protože většina argumentů už zazněla od kolegů, od pana Pirinského, také od Maria Reny. Ale je tu jedna věc, kterou bych chtěl ještě zdůraznit. A to. Velmi často se říká, že levice a e, progresisté jsou zaslepeni ideologiní a že nejsou pragmatičtí. Já bych chtěl tedy napravit tuto eh, reputaci práce, kterou předvedl pan eh, zpravodaj. Já nacházím jako velice zajímavou. Podívejme se na studie, které byly sepsány. Musíme konstatovat, že tyto studie jsou eh, vzácné, je jich málo. Některé jsou z roku 2011 komise, jiné jsou neevropského původu a můžeme to říci, jak to také poznamená Maria Rena ohledně té rakouské studie, že buď se proti ním eh, lidé eh, staví a eh, nebo, nebo jsou rozporovány. Takže teď mám velice stručnou jednoduchou otázku. Proč chcete podepsat tuto dohodu CETA? protože žádný racionální prvek nám dnes nesvědčí o tom, že by to bylo výhodou, tak jak se tvrdí v tom odůvodnění eh, procetu, že budou narůstat pracovní místa a eh, mzdy a eh, že se zlepší situace pro malé střední podniky. Já si myslím protože je to součást ideologie. A dnes mezi jednotlivými stranami v hemicyklu a mezi poslanci kdy se spochybňuje eh, volný obchod, eh, si myslíme, že se, eh, že se chceme mm, propadnout do protekcionismu a tím pádem, že se budeme blížit k válce. Já si myslím, že musíme se podívat na realitu a podívejme se na to, jak situace vypadá, protože my máme přece obchod s Kanadou a se Spojenými státy. A v podstatě je to téměř eh, rámec eh, volného obchodu, takže ty další dohody o volném obchodu, o kterých nyní diskutujeme, které jsou navrhovány, to nejsou dohody tradičního typu o obchodu, eh, ale spočívají v jakési konvergenci norem a zejména ve schopnosti ochrany soukromých investic jakýmkoliv způsobem tedy. Takže to nejde o navýšení mezinárodního obchodu a na, na, navýšení pracovních míst, ale jde o to, aby více moci získali ti, kdo už jí mají hodně, neboli nadnárodní firmy. Já nevím, zda paní Stinová zpravodajka za EPP tu ještě je. Jenom bych byl rád, aby nás slyšela, e, protože by bylo zapotřebí, abychom e, toto všechno si všichni vyslechli Podívejme se na realitu toho, jak, eh, jak by působila CETA. A podívejme se na to, co by přinesla Evropě a eh, když všechno zvážíme, tak vidíme z racionálního hlediska, že by spíše přinesla CETA nevýhody Evropě. Eh, thank you, Mrs. Tom. Děkuji, paní Tomč tady už není, ale už k tomu ráno něco řekla, takže teď pan kolega, máte slovo. Pan Lokegaard, když se na to podívám a když jsem slyšel, co jsem zatím slyšel, tak si kladu otázku, zda jsme všichni ze stejné planety. Když eh, se o tom diskutovalo, parlament souhlasil, některé vlády souhlasily, tak řekl bych, bez pochyby z toho vzniknou nové šance. Bez pochyby vzniknou pro firmy, pro zaměstnanost, tedy určitě. Takže o čem tady vlastně hovoříme? Je to absurdní. Abychom měli zcela jasno, my ve frakci ALDE tuhle dohodu podporujeme z celého srdce a doufáme, že velká většina tohoto parlamentu tu dohodu také podpoří. Člověk by o to mohl pochybovat, když to tady tak poslouchá. Dovolte, abych eh, k těm číslům, která tu jsou zmiňována, něco řekl. Tato studie je stále ještě pracovním dokumentem. Neprošla žádnou oponenturu. To je fakt. Jeden z hlavních příspěvků hovoří o tom, že se bude používat jiný ekonomický model než ten, který se jindy používá při měření dopadu. Proč to nikdo nezmiňoval? Když se podíváte na to, co zatím bylo zveřejněno, DG Trade většinou poskytuje užitečné informace týkající se ekonomických profitů plynoucích z dohody CETA. Když se podíváte na OECD a jejich webové stránky, tam jsou užitečné informace a fakta o pozitivním dopadu na zaměstnanost. Tady máme zajímavé prohlášení, cituji. 14 hlavních studií, které vznikly od roku 2000, a věnovali se pozornosti dopadu na pracovní místa, tak všech 14 zpráv eh, hovoří o tom, že CETA bude mít pozitivní dopad. Všech 14 studií o tom hovoří. No tady to máme. My teď hovoříme v tomto textu, v pracovním dokumentu, který zatím nebyl ještě komentován, opoznamkován. Takže podívejme se na fakta bylo zmíněno, máme tady těch několik málo bodů, že CETA bude první dohoda s průmyslovou, vysoce průmyslovou zemí. Je to pravda? Když se podíváme na obchodní dohodu s Jižní Koreou, no v mých očích Jižní Korea je rozvinutá průmyslová země. Podívejme se na fakta do, do, export EU do Jižní Koreje stoupl o 55 57 nárůst úplně, úplně liberalizovaného zboží, dovoz z Koreje o 35 a 64 úplně a částečně liberalizovaných. To je jednoznačný nárůst v Jižní Koreji. Když se podíváme na deficit, tak ten se změnil v nárůst o 6 miliard, eur v roce 2015. Takže to je úplně jiný obrázek, který teď máme, než ten, který je tady vylíčen, když se podíváme na fakta. Jak už jsem řekl, frakce ALDE opravdu plně to podporuje toto dohodu, tuto dohodu a mám pocit, že tento výbor jakoby tak nečinil, ale my ten text plně podporujeme. Děkuji vám. Děkuji. Pan Keller, máte slovo. Děkuji za slovo. Odpůrci smlouvy CETA jsou někdy vydáváni za někoho, kdo by rád poškodil Kanadu. Já jsem si proto opatřil stanovisko různých kanadských odborových organizací a to stanovisko vůči smlouvě CETA je vyloženě záporné. Sami Kanaďané říkají, že odhady přínosů CETA jsou velmi sporné a nejisté. Výzvy k ochraně životního prostředí anebo práv zaměstnanců zůstávají čistě jen v deklarativní rovině. Jsou to jenom deklarace dobrých úmyslů. Soudní systém pro investory nic nemění na tom, že žaloby mohou vznášet pouze korporace, státy se mohou jenom více nebo méně úspěšně bránit. Tady zatím vůbec nezaznělo, že v současné době je Kanada velkými nadnárodními korporacemi žalována o více než 8 miliard kanadských dolarů. A ta situace se nezlepší. Každý pokus o regulaci ze strany státu ve strategických odvětvích se stává krajně rizikovou záležitostí, protože stát neví, která korporace ho za to kdy zažaluje. Na seznamu toho, co nelze liberalizovat, nejsou uvedeny ani současné, ani budoucí služby. Víte, že před dvěma týdny byl velice skeptický ve, dvou, ve svých dvou nebo třech poznámkách vůči smlouvě CETA nositel Nobelovy ceny za ekonomii Josef Stiglitz, který u nás vystoupil nedělejme ze styglíce člověka, který nerozumí ekonomice. Byla tady řeč o tom, že solidarita patří mezi vysoké evropské hodnoty. Tento názor také sdílím a domnívám se, že odmítnutí smlouvy CETA je výrazem solidarity s kanadskými odboráři a s kanadskými občany, kteří jsou také proti této smlouvě. Děkuji. Mr. Koch, eh, the floor is yours. Pane Koch, pan Koch, máte slovo, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Evropská komise vyjednávala s Kanadou sedm let. Ostatně jí k tomu dali pověření členské státy. A já bych se zeptal tři věci, pana zpravodaje. Za prvé, jste vůbec pro obchodní a ekonomické dohody, nebo jste obecně proti všem férovým dohodám. Za druhé, když s kým, když ne s Kanadou, bychom měli uzavřít obchodní dohodu, když Kanaděné sdílí naše základní hodnoty, my Němci tomu říkáme, že mají e, stejný, stejné smýšlení, do, dohlížejí a dbají na lidská práva, ochranu práce, ekologii a tak dále. A za třetí, vy jste kritizoval proceduru související s CETou. Uh, Víte, že členské státy jednomyslně dali vyjednávací mandát, tedy stanovili cíle a postupy a komise všechny ty obsahy a cíle plně splnila a vy teď tomu všemu upíráte smysl a opodstatnění. No já tomu nerozumím, v podstatě nechápu vaše pozici a myslím, že sdílím názor kolegů z frakce strany Lidové Každá dohoda je lepší než to, co máme teď. Máme komplex různých obchodních smluv a ty vedou jenom k problémům. I když to třeba není ideální pro každého jednotlivého. Rozhodně je to lepší. Děkuji vám. Děkuji. Pan Fontulis, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. CETA stejně jako TTIP, to jsou dvě strany jedné mince. Na plénu bohužel se sešla většina. Jde i o kontrolu ze strany soudního dvora. Myslím, že tyto nové dohody mají za cíl změnit institucionální rámec ve prospěch multinárodních korporací. Nejde jenom o obchod, jde o mnoho stránek našeho života. Jde skutečně o to, že se mohou spochybňovat národní zákony, jde o zisky nadnárodních firm, tady jsou velké marže pro velké firmy, tedy tato dohoda povede k tomu, že mezinárodní obchod bude stát nad demokracií, nad právy občanů, nad právy životního prostředí a moc budou mít nadnárodní firmy a mezinárodní lobby a může se pak stát, že dojde k tomu, když budou narušovány jejich zájmy, že se budou měnit zákony a on nám nikdo neslíbí, že vzniknou pracovní místa. Ne, naopak, ve jménu zisku se dále budou krátit. Nikdo nemůže mít, být si jist tím, že to přinese něco pozitivního. Je to opravdu velice těžké. Zatím to vždycky vedlo, něco podobného vedlo k, k poklesu počtu pracovních míst. To jsme viděli nafta, to jsme viděli v Kanadě a v Mexiku. Když budeme mít CETA a TTIP, tak to povede k tomu, že víc než milion pracovních míst zanikne v Kanadě, Spojených států a Evropské unii. Děkuji vám. Marian Harkin, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Jenom pár poznámek. Souhlasím uh, s kolegou Calvet Šambonem v souvislosti s těmi posouzeními. Co se týká dohody s Kanadou, tak eh, to je něco, co je víc než jenom vznik nových pracovních míst. Souvisí to se strategickými cíly. Máme tady společnou i sociální politiku a tak dále. To je velice důležité a Jde tady i o širší geostrategické cíle. To si myslím, že by mělo být součástí kontextu naší debaty. Ale když hovořím s občany, tak oni se mě ptají, eh, čím z toho budeme profitovat, když se vás na to zeptá někdo ve vaší zemi, potká vás na ulici, osloví vás, tak se ptá na to, co mu to přinese. A souhlasím s Enrikem, ono opravdu není jisté, že to přinese další a lepší pracovní místa. Víme, že pracovní místa vznikají a zanikají, ale benefity budou jenom marginální, když se podíváme na nějaký, nějaké posouzení udržitelných dopadů, žádná celá dvě desetiny procenta a žádná celá tři desetiny procenta nárůst skutečného HDP dlouhodobé perspektivě. To je jak nic. Neznamená to, že bude nějaký značný a znatelný viditelný pokrok. Pak se tady hovořilo o různých modelech. Některé modely předpokládají plnou zaměstnanost, ale my víme, že ta situace prostě nikdy nenastane a také to předpokládá, jak řekla kolegyně Maria Arena, Znamená to, když máte rumunského zemědělce a ztratí své živobytí, tak eh, může třeba teoreticky změnit práci a jít do počítačových technologií v Dublinu nebo v Paříži, ale my víme, že v reálném životě to tak nefunguje. Takže co těm občanům říct? Řekneme, ano, vzniknou pracovní místa, ale i zaniknou pracovní místa. Uh, ale když přijde na to dát někomu nějakou záruku, tak eh, jediný, kdo dá záruku, to je investor. A po mém soudu já musím říct, že EU v podstatě nedává tento signál. Je tady velká ochrana investorů, ano, ale je třeba pak stanovit nějaký způsob řešení problémů, ale co se týká jednoduchých lidí, pracujících zaměstnanců, tak my jim říkáme ano, mo- možná pracovní místa vzniknou, ale vy možná zrovna to svoje ztratíme. A už tady byl zmiňován i Evropský fond globalizace, ale ten fond zatím ztratil dvě třetiny svých zdrojů, aniž by komise uh, Eh, k tomu se vyjádřila, že zvýší, navýší prostředky toho fondu. To znamená, tady také nevidím řešení. A poslední věc, kterou chci říct, někdy hovoříme o efektu ICS, občas si říkám, jak je to s regulací. Něco na tom možná je to bychom neměli vůbec ani činit předmětem otázky. Jsou tady věci, kterých se dosáhlo a země mají právo regulovat. Bez pochyby. Na jedné straně si myslím, že někteří si myslí, očekávají, doufají, že to vyřeší všechny problémy. No to určitě nevyřeší, ale otázka je, jak to může přispět k řešení některých našich problémů. Uh, Souhlasím s geopolitickými argumenty, to je důležité a neměli bychom to ignorovat, ale zase, jaký bude reálný dopad na vznik pracovních míst? Já si myslím, že ten bude velice malý. A kolega, kolegyně Martin to říkala, že 27 nebo 28 členských států se na tom shodlo. Nevím, jak jiní kolegové, ale vím, že irský parlament o tom nediskutoval. Na toto téma se nevedla debata, u nás se vedla debata v horní komoře a v senátu a došlo tam k odmítnutí. Možná jiné parlamenty o tom diskutovaly, ale až tak úplně jistá si tím nejsem, že se to podrobilo široké debatě. Tak, jak by se to podrobit mělo. Děkuji. Thank you. Eh, děkuji. Pan Kristensen, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem neměl v úmyslu hlásit se Eh, o slovo, protože eh, nesouhlasím s těmi, kteří obecně říkají, že obchodní smlouvy eh, jsou špatné, ale jako sociální de- demokrat a socialista musím říci, že je podporuji, podporuji obchodní smlouvy, protože tak z tohoto stejného důvodu také vznikla smlouva v 50. letech o volném obchodu s uhlím a ocelí, tak abychom se vzájemně nemuseli neustále vraždit ve válkách a abychom všichni na tom byli lépe. A to se také stalo. Myslím si, že náš pohled není správný. Pokud EU chce uzavřít volmi, smlouvy o volném obchodu se zbytkem světa, tak jako je máme eh, mezi sebou uvnitř, jak čemu tedy bude v budoucnosti EU. My jsme v roce od roku 2008 prošli finanční krizí, která vedla k další krizi, eh, ve které jsme nadále, kdy lidé ztrácejí eh, svá pracovní místa. To není kvůli těmto smlouvám, ale je to kvůli finančnímu sektoru. Eh, my musíme řídit a regulovat tržní síly, aby k takovým věcem nedocházelo. Tržní síly by nám měly sloužit, neměly by nám vládnout, tak abychom mohli eh, vytvářet dobré, dobrá pracovní místa. Já nechci podpořit takovou smlouvu, která by nebrala ohled na práva zaměstnanců a e, na životní prostředí, ale zároveň se nemůžeme uzavřít zbytku světa, stavět zdi mezi Evropskou uní a zbytkem světa. Jaký svět vytváříme? I v Evropě to platí. Já naprosto nechápu tuto debatu. Já rozumím tomu, že se lidé bojí budoucnosti, že jsou si nejistí kvůli ztrátám eh, pracovních míst. Máme vysokou nezaměstnanost, ale pokud máme zastavit kvůli tomu všechno, obchod, to podpořit nemohu. Děkuji. Děkuji. Eh, diskuse byla velmi, velmi zajímavá, nepochybně, a budeme o tom hovořit i nadále s paní komisařkou Malmstromovou, jakmile dorazí, ale nyní bych dala slova, slovo panu Pirinskému zpravodaji. Protože, jak jsem říkala na úvod, Eh, z nějakých eh, eh, z nějakého důvodu některé výbory neměly na začátku tu příležitost vyjádřit se k této dohodě a nakonec bylo přijato rozhodnutí, že náš výbor, výbor pro zaměstnanost a také výbor pro dopravu budou Eh, mít možnost se vyjádřit, ale to rozhodnutí bylo přijato eh, teprve minulý týden ve Štrasburku eh, což bylo velmi zvláštní, velmi podivé, podivné, protože, jak je patrné, je to naprosto klíčová debata, která se týká samozřejmě obchodu, ale jaký takový obchod volný má potom dopad na zaměstnanost a na sociální agendu. Ehm, Pan eh, Pirinský tudíž měl velmi omezený čas pro přípravu své eh, zprávy, nicméně nyní jsme tedy jedním z výborů, který se k tomu vyjadřuje a prosím pana Pirinského, aby shrnul debatu a pak budeme pokračovat v našem pořadu jednání. Děkuji za slovo. Já bych eh, rád poděkoval všem, kteří se vyslovili v této diskusi a ta diskuse Eh, nebyla obvyklá, taková, na jakou jsme zvyklí v tomto výboru, protože někteří kolegové odkazovali na argumentaci v mém stručném odůvodnění, ale někteří vlastně se vyjadřovali eh, nad rámec toho, co je ve stanovisku a eh, vyplývalo z toho, že je zde i určitá jakási zlá vůle či nevůle v tomto stanovisku, tak jak je předkládané. Já bych na úvod rád řekl jednu věc. Toto není stanovisko, které by chtělo hájit protekcionismus. Vůbec ne. Toto je stanovisko, které poukazuje na velmi reálné negativní dopady liberalizace, která se stala nyní hlavním pravidlem hry. A já si myslím, že právě tento výbor by měl poukazovat velmi závažně a s velkými obavami poukazovat na a tyto aspekty takové liberalizace, která je zde předmětem té dohody. Byly zde tři otázky položeny přímo mně, tedy například zda vůbec věřím ve volný obchod, či eh, si myslím, že je to dobrá věc. Já myslím, že je patrné, že v tom, ve fun, eh, funkci, kterou jsem vykonával v Bulharsku, jsem byl zastáncem vstupu eh, Bulharska do eh, Světové obchodní organizace a zapojení Bulharska do světového obchodu, ale já zažívám také velmi jasná zklamání, která v Bulharsku toto, tyto vstupy znamenaly. A když se podívám na východní a střední Evropu, nemusím se dívat na žádné zprávy oponované, neoponované, abych viděl, jaké výsledky eh, eh, to má. Pokud jde o modely, paní Harkin velmi správně, myslím, řekla, eh, že Eh, ty modely, které jsou statické, neoklasické a které jsou založeny na těch tradičních eh, předpokladech, ignorují, eh, předpokládají, že musí vždy být nějaká míra nezaměstnanosti a nežijeme, nemůžeme dosáhnout plné zaměstnanosti, nicméně nezaměstnanost je největším problémem, který dnes Evropa má a je to problémem, problém i v Severní Americe. Tady jde o stanovisko výboru pro pro eh, zaměstnanost, které by mělo být předloženo příslušnému výboru pro zahraniční obchod a jsou tady ještě další výbory, které se eh, vyjadřují. Vyjadřujeme se z toho našeho užšího pohledu a ten výsledek by měl být potom vyvážený. Ale já se domnívám, že my za zaměstnanost bychom měli vyjádřit negativní stanovisko, aby bylo patrné, že se nedá se spolehnout jenom na obecná vyjádření typu, že je to všeobecně prospěšné, že to zlepší eh, sociální situaci a tak dále to stanovisko jsem si nevymyslel. Ty, ta, ta argumentace je obsahem známých studií, které eh, znáte, můžete před nimi zavírat oči, ale ty studie existují, můžete spochybňovat ta skutečná fakta. Já jsem neslyšel žádné spochybnění těch faktů, jenom určité výhrady. A to, co řekla Maria Arena, proč je zde takový spěch k tomu uzavření? Proč nemáme lhůtu na nějakou další studii dopadů a udržitelnosti ze strany eh, komise, nejenom tu z roku 2011, abychom vyřešili odpovědně všechny ty eh, položené otázky, všechny ty protesty, kterým dochází, jsme k ním hluší, lidé mají tyto obavy a dosáhnout bod po bodu přesvědčivý svých argumentů. My tím pádem jsme označováni za odpůrce míru a pokroku. Já uzavřu tím, že budu citovat z té studie dopadů z roku 2011 a to je neuspokojivé. Celkově se očekávají pravděpodobně pozitivní a možná některé negativní dopady na životní prostředí. Pokud jde o sociální dopady, je možné, že vzniknou eh, práce, pracovní místa, ale může dojít také k většímu navýšení nerovnosti mest a eh, zrušení některých pracovních míst. Toto nepovažuji za argument ve prospěch dohody. Děkuji všem za vystoupení. Jak víte, eh, lhuty všichni známe. To eh, postup rozhodovací byl několikrát pozměněn. Nyní máme datum eh, hlasování v příslušném výboru a to je 22. ledna a přijetí na plenárce bude následovat poté. Za devět minut začneme druhou část dnešní dopolední schůze výboru pro zaměstnanost a doufám, že všichni ti, kteří se účastnili diskuse k Eh, smlouvě CETA zůstanou v místnosti, protože budeme mít příležitost diskutovat s paní komisařkou Malstromovou a bude zde také předseda výboru eh, INTA, pan Bern, pan Bernd Lange který se bude účastnit této debaty. Uděláme si nyní eh, pětiminutovou přestávku a pak budeme pokračovat eh, v této diskusi s uvedenými řečníky. Děkuji.